Evropské komise vystoupí eh, komisař Christos Stylianides. Eh, pane komisaři, máte slovo. Pane předsedo, milí kolegové, vážení poslanci, dovolte mi, abych zdůraznil, že Evropská unie eh, podporuje integraci Gruzie do Evropské unie. Pa, paní vysoká představitelka, paní Mogariny, navštívila Gruzii 10. listopadu. Kromě toho jsme 16. listopadu měli v Bruselu druhou asociační radu a Pan komisař Hán bude v Tbilisi, eh, bude brzy jednat v Tbilisi. To znamená, že asociační rada EU Gruzie eh, podpoří naplňování dohody o přidružení, která byla podepsána v červnu loňského roku. Také jsme se věnovali některým úkolům, některým výzvám, které máme stále ještě před sebou. Pokud jde o pokrok, kterého bylo dosaženo, tak vítáme eh, naplňování DCFTA a Eurostat informuje o tom, že vývoz Gruzie do Evropské unie vzrostl Přibližování gruzijského zákonodárství směrem k evropské legislativě pokračuje dobrým směrem, dobrým tempem, ale zároveň je potřeba eh, gruzinským podnikům vysvětlovat, v čem spočívají výhody DCFT, a to znamená prohloubené dohody o volném obchodu. Dovolte mi, abych se nyní věnoval úkolům, výzvám, před kterými stojíme. Je potřeba, abychom zaručili politické prostředí, který, které eh, bude eh, dodržovat potřebná práva. Potřebujeme kroky, eh, které budou pozitivní. Kromě toho tedy v našich, během našich kontaktů zdůrazňujeme to, že demokratický vývoj musíme zachovat a to především, pokud jde o parlamentní volby, které se budou konat příštím v roce, eh, v říjnu roku 2016, zároveň respektujeme nezávislé fungování gruzijských institucí, včetně ústavního soudu. Instituce musí zaručovat demokracii, právní stát a musí zaručovat a dodržovat lidská práva v Gruzii. Nadcházející volební kampaň bude první po podepsání dohody o přidružení. My samozřejmě souhlasíme s tím, k čemu vyzvala vláda, to znamená eh, s tím, že by volby měly být eh, spravedlivé, volné, legiti- eh, svobodné, legitimní. Musíme zaručit svobodu médií, to je v této souvislosti stěžení. Kromě toho je potřeba, aby byl zaručen přístup opozičních stran k médiím a také si ceníme pokroku Gruzie, pokud jde o provádění reform soudnictví. Nezávislost soudnictví je totiž jádrem přidružení Gruzie, byť Evropská unie eh, nehodnotí jednotlivé rozsudky před soudem, eh, tak eh, se zabýváme tím, jestli pravidla, která požadujeme, jsou dodržována a to se týká i těch takzvaných významných soudních případů a také soukromoprávního případu který se tý, eh, týká Rostavitu, to znamená eh, narušování práv opozičních aktivistů. Budeme i nadále nápomocní Gruzii, pokud jde o její snahy o reformu soudnictví. Gruzie musí zaručit eh, právní stát a nezávislost soudnictví. To jsou základní věci. Rada pro přidružení paní místo předsedkyně komise eh, Magerini a také pan komisař Hán vítají pokrok Gruzie, pokud jde o eh, liberalizaci vízového styku. Eh, už bývá pouze několik málo kritérií. Závěrečné rozhodnutí v tuto chvíli není možno anticipovat. Vidíme tu určité pozitivní, určitý pozitivní vývoj. Eh, přesto tedy to rozhodnutí v tuto chvíli nemůžeme anticipovat. Pokud jde o regiony Abcházie a Jižní Osetie, tak, eh, Osetie, tak i to bylo na programu eh, Rady pro přidružení paní Mogherini a pan komisař Hán zdůraznili, že podporujeme územní celistvost Gruzie v rámci mezinárodně uznaných hranic. Evropská unie eh, podporuje mír, stabilitu a mírové řešení konfliktů. Naše, to, tady s tím souvisí i naše politika, pokud jde o Gruzii. Zvláštní vyslanec EU pro Jižní Kavkaz a krizi v Gruzii a také Evropská monitorovací mise, to všechno jsou hmatatelné znaky naši, tohoto našeho závazku. Evropská unie také vyjádřila to, že si velmi cení eh, to, že, toho, že Gruzie se snaží řešit eh, krize eh, pokojným způsobem a kromě toho jsme vyzdvihli i roli mm, poradní mise EU na Ukrajině. Velmi vám děkuji za vaši pozornost a velmi se těším na to, že si vyslechnu vaše názory na toto velmi důležité téma. Děkuji vám. Evharisto, eh, thank you. Děkuji vám a mnohokrát, eh, pane komisaři. A nyní eh, zástupci politických frakcí. Nejdříve za EPP. Pan Jaromír Štětina na dvě minuty. Máte slovo. Pane předsedající, dovolte mi, dámy a pánové, vzpomínku. Prožil jsem v Gruzii revoluční pád dvou režimů. Pád režimu prezidenta Gamsa Churdii a pád režimu prezidenta Ševarnadzeho

potřebujeme gruzii s konsolidovanou politickou scénou. děkuji za pozornost. Eh, děkuji. Eh. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní za SAD promluví Viktor Bostenáru a dvě minuty. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Revize evropské politiky sousedství byla představena právě minulý týden. Jejím cílem je to, abychom se tedy snažili o efektivnější vztahy mezi Evropskou unii a jejími sousedy. To znamená, že v tomto kontextu bychom měli posílit i naše východní partnerství, anebo bychom měli k těmto zemím přistupovat diferencovaně v závislosti na tom, do jaké míry jsou ochotny spolupracovat s EU. Gruzie je z tohoto hlediska předním hráčem a měli bychom to mít na paměti. Měli bychom mít na paměti význam Gruzie pro, naši, eh, pro EU a eh, měli bychom ocenit eh, pro evropský přístup mnohých představitelů v Gruzii. Rád bych také zdůraznil to, že po podpisu eh, dohody o přidružení Gruzie prokázala eh, to, že je zavázaná reformám, protože se eh, postarala o pokrok v reformním procesu a o pokrok eh, v liberalizaci víz. Měli bychom tedy podpořit vývoj v Gruzii a já si myslím, že občané Gruzie by jako odměnu měli získat eh, volný eh, vízový režim. Měli, bych, měli bychom ovšem stabilitu Gruzie považovat za samozřejmost. Musíme si uvědomit, že tu jsou určitá rizika pro reformní proces a měli bychom opět zdůraznit Gruzii nezávislost a teritoriální celistvost Gruzie. Vzpomeňme na pokus o destabilizaci ze strany Ruska v roce 2008 a také vzpomeňme na regiony Abcházy a Jižní Osety. Zároveň si musíme uvědomit jednu zásadní věc. Gruzie musí zajistit svoji interní stabilitu, systém více stran a také e, dobrou atmosféru při předvolební kampani. A já bych ještě rád apeloval na svoje kolegy, prosím, nevyužívejte Gruzii e, ve, ve svém politickém boji, protože tím ji nepomůžete. Děkuji. Domnul deputat Postináru. Děkuji, pane poslanče Bustináru. Nyní bude mít slovo paní Fotiga. Nelegální anexe Krymu způsobila v Gruzii obrovské obavy. A vedla k tomu, že tato země se přiblížila západu. Gruzie je jediný nečlenský stát NATO, který se účastní eh, rychlé reakce NATO. Kromě toho je to země, která je velmi aktivní eh, v našich snahách, eh, pokud jde o společnou bezpečnostní a obranou politiku. Podobně jako tedy jde o Mali, Středoafrickou republiku, Ukrajinu. Já bych ráda tyto snahy vyzdvihla. Zároveň jsou tu věci, které až tolik pozitivní nejsou a které jsou výsledkem politiky v Gruzii. V této souvislosti mi dovolte, abych zmínila například jme, eh, svobodu vyjadřování a rozstavítu. Já jsem stálý eh, přátel, trvalý přítel eh, Gruzie a proto tedy sázím na to, že tady dojde k pokroku. Ráda bych také eh, požádala o propuštění opozičních politických představitelů, kteří jsou vězněni. Doufám v zásadní změnu v této zemi a podporuji také liberalizaci víz v Gruzii a pro eh, Gruzince. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní jménem Frakce ALDE má na dvě minuty slovo pan Dart. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přítelem eh, eh, Gruzie a chci proto hovořit upřímně a jasně, když eh, se s obchodem míchá obchod, tak potom je to politika obchodu nakonec. A pokud takto se podíváte, co to znamená ta všude přítomnost obchodních zájmů pana Ivanišvili, který je miliardářem eh, ve světovém žebříčku. A když vidíme, co to znamená dvě třetiny HDP eh, v Grozii, to je vlastně, eh, to on představuje, takže a pokud pořád on bude mít sedm ministrů a mm, premiéra a tak v podstatě eh, a hlavní tedy, kdo tam rozhoduje, je banka pana Ivanišuleho. Tak to mě naplňuje velkým smutkem. Eh, tady vůbec tady hovoříme o že Je to politika obchodu. Za druhé, neexistuje ani demokracie, ani svoboda, pokud neexistuje svoboda projevu a eh, nezávislost soudnictví. Zde chci zmínit případ Rustavy, Rustavy 2 a chci zde říci našim přátelům v Gruzii, že vlastně tím přichází o důvěryhodnost kvůli této kauze, tak aby skutečně my víme, že v Gruzii došlo k velkému pokroku, který je velice pozitivní, ale pořád ještě chybí něco úplně zásadního, jako je důvěryhodnost soudnictví a e, svoboda e, tisku. A e, jsou to věci, které tam musí eh, prohloubit. A pokud skutečně my chceme eh, být eh, tím, kdo usnadní tam vývoj, tak musíme to vyřešit tak, jak jsme vyřešili to prostřednictvím rezoluce o Černém moři a budeme chtít po Moldavsku, Ukrajině a e, e, Gruzii, aby mm, se zapojili do e, mnohonárodnostních sil a aby my, a my ale my jsme snad, my nevíme, co to znamená ta citlivá váha Gruzie, to snad jsme pošetili. musíme být opatrní a realističtí, protože určitě

pone pirmininke kolega ačiū kad e, sutikote atsakyti į mano klausimą. aš sutinku. E, děkuji, e, pane kolego, že přijímáte moji otázku. Souhlasím, že budování infrastruktury a energetiky je důležité pro Gruzii a přejeme Gruzii hodně štěstí. Já jsem přítel Gruzie, nicméně Gruzie se eh, distancuje od sovětského dědictví. Nicméně eh, v nedávných letech eh, postavili několik pomníků Stalinovi, někomu, kdo provedl genocidium milionu lidí, dětí a žen, prostě jenom proto, že nechtěli se stát sovětskými otroky. A já tohle vždycky budu zmiňovat, když hovoříme o těchto věcech.

pane Pane poslanče, že jste akceptoval moji eh, kartu. Já jsem se zájmem vyslechl vaše slova, <clears throat> která zněla eh, velmi libě. Nicméně chci se zeptat, pokud jste volal po nějakém Marshallovém plánu eh, pro Gruzii,

která eh, spojovala ty dodávky eh, mimo eh, nedávala žádné politické podmínky kanada byla odmítnuta. Děkuji, pane poslanče. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní jménem zelených paní Heide Hautala, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo i přes všechny nedostatky a výzvy v Gruzii jsem přesvědčená, že to je jedna ze zemí východního partnerství, která opravdu má zájem o evropskou budoucnost. Takže nikdy bych byla nevěřila, že si jednou budu myslet, že tato země skutečně by dokázala se stát členem Evropské unie. Samozřejmě teď je to ještě daleko, ale myslím si, že ta země opravdu vyvíjí veliké úsilí a my musíme eh, jejich eh, volbu, evropskou volbu podpořit, protože ten dlouhý ruský stín, který eh, spočívá na každé východní zemi, je zatěžující. V porovnání s předchozím režimem jsem přesvědčená, že reformy Pokračovali, přinesli výsledky. A myslím také, že i přes určité nedostatky eh, reforma justice pokračovala a je správné, že věnujeme pozornost eh, těm případům Rustavy, aby bylo vidět, že skutečně jsme přísní, co se týče svobody eh, médií a, a, ju, a nezávislosti justice. A máme naději a určité signály, že i v tomto případě e, soud prokázal mimořádnou nezávislost e, vůči politickému tlaku. A jako Evropský parlament je naším úkolem podpořit Gruzii a ostatní e, země, asociační země východního partnerství, aby měli naději, že se jednou stanou součástí naší komunity. Děkuji. Paní Hautala a nyní za ENF poslanec Jean-Luc Schaffhauser. Prosím, jedna minuta a půl. Vážení kolegové, pane zástupce komisařky, já budu hovořit trošku ze široká, geopoliticky. My jsme se dostali z unipolárního světa vedeného eh, Američany k bipolárnímu světu. Čína se dnes stala druhou ekonomickou silou, co se týče eh, kupní parity, je to přímo jednička. A eh, Spojené státy potřebují Evropu pro svůj leadership a transatlantická dohoda je součástí. Oni by potřebovali, aby se Evropa rozkrojila na dva a aby neexistoval multipolární eh, svět a euroazijská aliance. Celá, celá politika Evropské komise tato politika, která, a já teď hovořím jako Alzasan, tato politika, pokud by byla opravdu evropská, pak by dělala most mezi dvěma kulturami, jako je e, kultura německá a francouzská, které společně vytvořily Evropu, západní kultura s východní orientální kulturou, hlavně s Ruskem, by dokázali vybudovat ten velký evropský multipolární komplex. A vy to odmítáte. Vy chcete, aby všechny země, ať už je to Srbsko, nebo Moldavsko, nebo Gruzie, nebo Ukrajina, aby si všechny vybrali výlučně jedinou politiku, která je proti zájmům Evropy. Vy zrazujete Evropu a za to budete souzeni. Moc děkuji, pane poslanče, za nezařazené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 politika Evropy vůči Gruzii, která v rámci politiky sousedství podporuje svoji integritu, doporučuje, aby dokázala zmírnit konflikt v Jižní Osety. A v této souvislosti je důležité mít dobře aplikovanou politiku, která zároveň není proti Rusku, protože Rusko představuje také strategického partnera pro Evropskou unii. To je tedy realita, která se ukazuje, že spolupráce s Ruskem je nezbytná k tomu, abychom mohli bojovat proti ISIS. A mm, samozřejmě musíme uznat diverzitu a také vnímat Gruzi, takže by měla vést také upřímný dialog s Ruskem s tím, že bere v úvahu současné okolnosti, které právě takové zblížení umožňují. A pokud budeme podporovat Gruzii v demokratizaci, Eh, tak zcela jistě přispějeme eh, tím také Evropě, protože známe chyby, které vedly Evropu k těm tragickým událostem v Paříži. A to nám také dává další realistické politické kritérium, abychom se podobným chybám eh, vyvarovali. Pan Galer? Děkuji, vám, pane předsedo. Já jsem eh, velmi rád, že tady ještě můžeme sedět pod evropskou vlajkou. Gruzie je pro nás velmi důležitý partner, gruzínští občané jsou Evropané, ory jsou <clears throat> orientovaní evropské, a chtějí s námi spolupracovat. Chtějí by být součástí našeho politického a ekonomického prostoru, protože tak eh, pouze vidí zajištěnu svoji stabilitu v tomto regionu. Ale tyto aspirace samozřejmě nemůžou být bezpodmínečné. Musí mít zajištěn právní stát, občanská práva, pluralismus v demokracii. To jsou očekávání, které, která konec konců mají i gruzinští občané. Podporují reformy a modernizaci. A s tím eh, potom musí politické strany velmi opětně zacházet. Já nejsem gruzinec ani Ital, ale eh, mám eh, vášeň pro politiku. A myslím si, že by byla škoda, kdyby politické emoce zničily tu, ty eh, výdobytky, jich bylo dosaženo předtím. Bylo by špatně, kdyby opozice nemohla vykonávat svou roli. A stejně tak eh, by bylo špatné, kdyby se vypínaly rozhlasové nebo televizní stanice. Eh, Gruzinská vláda musí jasně dát najevo, že chce tyto problémy řešit, že chce další rozvoj na té evropské cestě a to bez eh, vněšování svého velkého souseda Ruska. To bude možné, pokud gruzínská politika bude se opírat o společenskou soudržnost, pokud se dokáže shodnout na společných cílech a potom je společně provádět. Potom eh, bude gruzínský sen i naším evropským snem. Děkuji. Děkuji, pane Galere. Mně se líbí váš smysl pro humor. A teď eh, bude hovořit pan Mamikens. Děkuji mnohokrát, vaše excelence, vážení kolegové. To je 34. rok, který výročí ustavení diplomatických vztahů mezi EU a e, Gruzií. Naše vztahy se vždycky zaměřovaly na dialog a partnerství. Minulý rok zaznamenal podepsání asociační dohody, která obsahuje také hlubokou a komplexní e, zónu volného obchodu, e, zároveň také eh, tato hluboká dohoda, eh, hluboká zóna vodního obchodu bude znamenat také možnost dalšího rozvoje. Nicméně liberalizace víz eh, by si zasloužila urychlit, protože Gruzie postoupila v implementaci požadavků mnohem více než třeba Ukrajina a Moldavsko, které již mají bezvýzdový styk. Boj proti korupci konkrétně přes zavedení protikorupční jednotky v rámci práci úřadu eh, hlavního státního zástupce, který potí, se zaměřuje na potírání eh, zločin, eh, organizované zločinu, zavádění demokratických principů právního státu a podobně, včetně zákonů státních zaměstnancích. To vše ukazuje, že Gruzie je připravena dokončit tento dialog. Jak řekla vysoká představitelka, tato země se eh, utváří tak, že ustavuje svazky s EU, ale působí také jako eh, regionální eh, řetězec, který přenáší kontakty s Evropskou unii s tím, že se tam vytváří vlastní tradice, konkrétně kontakty s pravoslavnou církví. V tomto smyslu je to velice důležité. Proto si myslím, že ehm, máme velký zájem ehm, utvrzovat styky s Gruzií a pokud máte tedy souseda, s kterým bychom mohli vytvořit silnější vztahy, je to právě eh, Gruzie. Děkuji. Eh, eh, a nyní pan Sadža Karim na jednu minutu. Uh, Když jsem právě vedl za tento parlament první par- zasedání eh, výboru s delegací eh, s našimi kolegy z Gruzii, chtěl bych na úvod poděkovat spolupředsedajícímu a svým kolegům z Gruzie protože všichni moji kolegové sehráli plnohodnotnou úlohu, ti, kteří tedy se účastnili zmíněného jednání. Byla to poměrně náročná mise v mnoha směrech, ale jsem přesvědčen, že se nám jedna věc podařila a to posunout naše vztahy nad rámec politické příslušnosti na úroveň parlament s parlamentem a myslím si, že nám dobře poslouží, pokud budoucí usnesení budou stavět právě na eh, prohlášení prohlášení, které jsme připravili. Děkuji komisi za zprávu o DCFTA a asociační dohodě. Další krok samozřejmě musí směřovat k liberalizaci vízového styku pro Gruzínce, to znamená splnění snu v bezprostřední budoucnosti. Je tam také ruský úhel a ten vysílá jasný signál lidem z Abcházie a Osetie musí investovat právě i do té toho směru do budoucna. Blíží se volby, velmi brzy budou a proto je zásadní, aby Gruzie ukázala svůj závazek vůči evropským hodnotám a to právě ukazuje jejich odhodlání pro svobodu tisku. Děkuji. A pane Karime? Nyní má slovo pan Tamáš Mešerič. Děkuji. Mm, děkuji, pane komisaři, za <clears throat> velmi krátké zhrnutí eh, situace v Gruzii. Ehm, doufám, že je to dobře podložené. Gruzie udělala velký pokrok eh, od té doby, kdy získala nezávislost. A jak eh, můj kolega před okamžikem naprosto správně poukázal, tak se podařilo Eh, tady provést eh, poklidnou eh, změnu vlády podle ústavy. Nemnoho států na světě to může říct. Nicméně i přesto všechno je potřeba říci, že politická stabilita není nikdy daná navždy a že bychom ji měli považovat za samozřejmost. O to je vždycky potřeba usilovat a to neustále. A to zahrnuje také respektování opozice jako politického partnera. To je eh, podmínka sine qua non. A stejně tak je potřeba usilovat o to, aby v rámci demokratického procesu eh, mohla probíhat i ta další eh, změna mezi vládou a opozicí. Materiály z roku 2013 ukazují, že v Gruzii je asi 13 pro Mm, otevřeně pro ruské strany v Gruzi a s tím se budeme muset také zabývat. Uh, sadavý Zaměník, Andrej Plenkovič. Děkuji. Dva minutu, molím. Eh, nyní eh, kolega Plenkovič. Děkuji, pane předsedo. Gruzie představuje prioritu pro Evropskou unii v její politice sousedství a mm, dokázala svou angažovanost eh, realizovat reformy od růžové revoluce v roce 2003. Po další léta země prošla hlubokou transformací, eh, kdy se snažila jaksi zbavit eh, té postsovětského dědictví. Samozřejmě za energetické Americká blokáda představovala velice těžkou cenu, Abcházie a tak dále. Kromě dohody o volném obchodu Gruzie Eh, má také potřebné předpoklady pro ekonomické reformy, nicméně poslední vývoj eh, i například eh, soudní řízení proti růstu. Já jsem mm, například byl v Gruzii, když jsme tam upozorňovali například na problémy selektivní justice, také jsme navštívili některé vězně, kteří patří k opozici a ta situace vyvolává určité obavy v volebním roce. Svoboda e, tisku by měla být e, obnovena a kampaň by měla být spravedlivá. Takže já bych řekl, že e, Gruzie jako zpřátelená země Chorvatska by měla mít možnost uplatnit celý svůj potenciál. Jak říkal ministr zahraničí, ministrně spravedlnosti i e, vicepremiér v AFET e, reformy, o kterých hovořili a které chtějí realizovat a politický dialog doufám, že tedy pokročí a že se uskuteční a rozhodnutí, které čekáme, co se týče uvolnění vízového režimu. To všechno by mohlo pomoci Gruzii na její cestě eh, k Evropě eh, jakožto země eh, evropského partnerství. Děkuji. A nyní kolegyně Katy Piri, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Gruzie je rozhodně úspěšný případ. Je to jediná země v regionu, která dokázala uskutečnit mírový přechod od jedné vlády k druhé a e, Kromě toho Gruzie je jednou ze tří zemí východního partnerství, které prohlásily, že chtějí mít pevnější vztahy s Evropskou unii. Asociační dohoda je toho základem, jsou to vztahy opřírající se o hodnoty, právní stát, svoboda tisku eh, a tak dále. To je základ. Proto je důležité, aby i vnímání politických zásahů do chodu justice a eh, svobodného tisku eh, nenastávalo vyjednávali. A, e, takže případ Rustavitu je třeba také, aby tedy řešili jinak. Ale je stejně mm, zdrojem obav, jak bývalý prezident Čakašvili se snaží tento případ zneužít proto, aby vyvolával neklid. A Gruzie potřebuje hlavně klid a je soustředit se na reformy. A v okolí je tolik nestability, že si nemůže dovolit vnitřní rozpolcenost. Ty hrozby jsou vnější. Tři roky po demokratické změně vlády je na čase, aby politické síly v zemi se spojily. Eh, hmatatelný výsledek eh, spolupráce Gruzie s EU by mohlo být odstranění bízové povinnosti pro gruzínské občany, ale eh, jestliže by Eh, takto nezdravé prostředí v zemi pokračovalo, tak by eh, to mohl být problém. Eh, v současné době jak si zůstává ta mentalita, že kdo vyhraje, bere všechno a že představitelé se nezodpovídají nikomu. Radikální skupiny se objevují a je záhadou, kdo je financuje. Nicméně jsem přesvědčená, že všechny politické síly se snaží daří realizovat potřebné reformy, které již byly zahájeny za předchozí vlády a budou pokračovat tak, aby občané mohli brzy využívat výsledky užší spolupráce s EU. Děkuji vám. A nyní eh, paní poslankyně Kozlovská Rajevič. Děkuji, pane předsedající, pane komisařu šanov... Děkuji, vážení kolegové. Gruzie je nejrychleji se rozvíjející se země v tomto eh, regionu s ohledem na politický polarismus a demokratické hodnoty. Má eh, velice dobré postavení s ohledem na zprávu, eh, ochranu občanských práv, svobodu projevu a tak dále. Je pravda, ale že by to mohlo být ohroženo vzestupem některých populistických stran a je to velmi často eh, z důvodu pochybení vládnoucích elit, že se lidé proti nim obracejí. Stejně tak se využívají eh, různá obvinění na adresu některých opozičních politiků. A co se týče Abcházie a Jižní Osetie, tady politika Gruzie je také předmětem znepokojení. Eh, jestli se podaří eh, tady udržet eh, ekonomický růst. A co se týče bezvízového styku, to by bylo výhodné pro obě strany, to nejenom z politických, ale také ekonomických důvodů. I my bychom měli větší prospěch z boloňského procesu a Gruzie by také měla potom svobodnější média a mohla by lépe čelit ruské propagandě. Takže bychom měli podpořit například školení novinářů, ale také podpořit šíření informací v zemi, aby veřejné mínění mělo k dispozici objektivní informace. A proto mám na vás otázku, pane komisaři, jak hodnotíte ten současný pokrok eh, v dialogu o uvolnění vízové povinnosti? Můžeme předpokládat, že tato jednání budou brzy ukončena? A nyní přistoupíme ke Catch the Eye. A jako první pan Kukan. Děkuji. V kontextu současné evropské politiky sousedství bych rád dal jasně najevo, že ty státy, které chtějí usilovat o hlubší vztahy s Evropskou unii, by Eh, měly být eh, co nejvíce podpořeny. Přitom ale je samozřejmě evidentní, že tyto státy musí splňovat určité normy. Gruzie je jednou ze zemí, která ukazuje odhodlání vydat se pro evropskou cestou, tím, že usiluje hlubší politickou a hospodářskou integraci, takže by měla mít naši podporu, aby mohla eh, dále rozvíjet vztahy s Evropskou unii. A například bychom měly eh, pomoci Gruzii integrovat s naším energetickým trhem. I přesto všechno bych ale rád vyzval gruzínské politické představitele, aby své bitvy vedly v parlamentu a ne prostřednictvím soudů nebo věznic. Tady musí být určité jasné linie ohraničující právní stát a demokratické procesy. Děkuji. pane předsedající eh, Vztahy mezi EU a Gruzií jsou velmi důležité, protože tato země je významná pro bezpečnost Kavkazu. Je to významná země pro eh, naše vztahy eh, s východem. Proto bychom měli posílit tyto vztahy zejména v oblasti energie, tak, aby eh, všichni z toho měli prospěch. Východní partnerství by ale nemělo některým být zneužíváno pro zasahování do vnitřní politiky Gruzie. Gruzie eh, by neměla být eh, předmětem uplatňování zájmu ze strany druhých, měla by mít možnost se nezávisle rozhodovat, ale je potřeba samozřejmě chránit, podporovat právní stát a občanská práva. Pouze tak eh, bude možné předpokládat, že se politická situace bude pozitivně vyvíjet. V roce 2016 by se měly konat parlamentní volby a i během nich by měly být všechna práva zajištěna. Uh... Děkuji. A nyní poslanec Johan Kučuk, prosím. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, Gruzie je zemí s bohatou historií a kulturou a není pochyb o tom, že patří do evropské historie. Před rokem slavila výročí podepsání asociační dohody. 69% obyvatel tento krok podpořilo a také panuje koncensus o členství země v NATO. Po mnoho let totiž byla Gruzie součástí Sovětského svazu a nyní se snaží najít svou evropskou identitu. Jako člověk z bývalého socialistického tábora dobře rozumím úkolům, před kterými stojí mladá gruzínská demokracie. Ukazují to také události z poslední doby a nemůžeme je tolerovat. Současně však musíme trvat na tom, tom, aby všechny strany respektovaly eh, záležitosti právního státu a svobody médií. Gruzie potřebuje naší trvalou podporu, aby mohla pokračovat po své cestě k Evropě. Gospodin zaměstník Čučuk. Eh, Děkuji, pane poslanče. A nyní Igor Soltej. Čekaj, Chvala za besedo. Torej veliko Děkuji. My jsme slyšeli spoustu pozitivních myšlenek a pozitivních slov o Gruzii. Nicméně, zůstává otázkou, co je realistické. A údaje, informace, které máme, jsou pro nás důležité. Důležité je, jak měřit pokrok, jak měřit účinky pokroku, jaká kritéria používat. A to je také důvod, proč se hlásím o slovo. Myslím si, že je důležité, aby Evropská komise a Evropský parlament spolupracovali s Radou Evropy že právě Rada Evropy sehrává důležitou úlohu v hodnocení situace lidských práv, demokracie, reformy soudnictví, svobody projevu, svobody tisku a myslím si, že by bylo vhodné, aby komise a Rada Evropy spolupracovali úžeji právě v těchto oblastech, protože Rada Evropy již k tomu má také své postupy. Chvala. Eh, poslanec eh, Děkuji vám, pane Solteši. A nyní pan Stanislav Polčák. Děkuji vám, pane předsedo, za udělení slova. Když v roce 2012 gruzínský sen eh, vyhrál volby a Sákašviliho strana předávala moc byl to skvělý okamžik demokracie

A nyní za Evropskou komisi pan komisař eh, Stylianides. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem řekl na úvod ve svém prohlášení, my velmi už se monitorujeme, jestli naše principy jsou dodržovány. Děláme to jako partneři, samozřejmě společně s gruzínskou stranou. A to za přesvědčení, že posílení demokracie a právního státu a zajištění transparentního, transparentní skvětající Gruze je v našem společném zájmu. To je plně podle v souladu s prioritami, které jsme si sami stanovili. Během své návštěvy vysoká představitelka Mogherini velmi příjemně překvapena konstruktivním tónem ze strany eh, vlády a parlamentu stavitele uznávají, že musí eh, i nadále udržet zaměření na reformy a modernizaci. A to ještě předtím, než začne předvolební kampaň v eh, příštím roce. Nyní k, k vízové povinnosti a jejímu zrušení. Tento proces se musí odvíjet od splnění podmínek na základě jednotlivých fází a to na základě informací, které dostáváme od gruzínské strany, která nám eh, podává pravidelně informace, informace, ty další přijdou v prosinci. A poté, co na základě tohoto hodnocení vznikne zpráva, tak komise bude moci předložit legislativní návrh na zrušení vízové povinnosti a potom to rozhodnutí bude na Evropském parlamentu a na Evropské radě. Ještě těžko se předvídá, kdy přesně by eh, toto rozhodnutí mohlo být učiněno. A na závěr bych chtěl ještě jednou zopakovat, že dohoda přidružení mezi Evropskou unii a Gruzií je mechanismus, který by měl vést k eh, zúročení toho úplného potenciálu pro naše vztahy. Jde o podporu těm hlavním reformám, to je zásadní, jde také samozřejmě o hospodářský rozvoj, o systém zprávy a o spolupráci v oblasti dopravy, životního prostředí nebo energetiky. A všichni pohlížíme na tu situaci optimisticky, protože eh, jsme povahou optimisté. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše vystoupení a tím